o šesti návrzích usnesení eh, ohledně Ugandy. Eh, nejdříve se podíváme na společný eh, návrh šesti politických skupin. Nejdříve budeme tedy hlasovat o odstavci šest původního textu. Kdo souhlasí? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Nyní odstavec 8 původního textu. Kdo je pro? Kdo je proti? To prosím přeskoumáme, takže zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni, končím hlasování. Bylo prosím všem jasné, že se jedná o odstavec 8. Ano, takže návrh je přijat poměrem 37-28. Nyní písmeno F. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento text je také přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení v celku a to jmenovitě zahajuji hlasování. Mali abgestimmt? Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Usnesení je eh, přijato 60 pro, 3 proti. Nyní hlasujeme o sedmi usneseních ohledně Azerbajdžánu, svoboda projevu. A nyní se dostáváme k eh, usnesení frakce FD. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o společném usnesení šesti politických skupin. Hlasujme nejdříve o odstavci 7. Zde se jedná o ústní návrh paní Andrikiene. Děkuji, pane předsedo. Jménem skupiny EPP navrhuji tento ústní pozměňovací návrh k odstavci 7. Nahrazuje to slova deplores the Azerbaijani's authorities' decisions a nahrazujeme to tímto urges the Azerbaijani authorities. Čili tak bude znít takto. Eh, apeluje na azerbajdžánské orgány, eh, aby eh, umožnili vysílání mezinárodních vysílacích stanic. Děkuji. Má někdo námitku proti tomuto ústnímu návrhu? Nikoliv, takže hlasujeme o odstavci 7. Původní text plus tento doplněk. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže přijato. Nyní hlasujeme o celém usnesení. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? I toto usnesení je tedy přijato. To je konec hlasování a chci vám sdělit, že právník jménem polského občana pana Michalského se obrátil na pana předsedu v souvislosti s článkem 6. Je tato žádost předána do sekretariátu.